dostáváme k prohlášení Rady a komise ohledně nového akčního plánu EU pro Afganistán a Pakistán. Takže zahájíme s vyjádřením paní Malstrémové za radu. Máte slovo. Děkuji. Paní Eštnová, vážené poslankyně, vážení poslanci. Problémy, kterým čelí Afganistán a Pakistán, jsou stejné výzvy jako jinde ve světě. Extremismus, který se šíří, narkotika vyráběna v Afganistánu, která se dostanou až na evropské ulice. A naším závazkem je zajistit, že Afganistán a Pakistán se nestanou útočištěm organizovaného zločinu, ale chceme také přispět k tomu, aby tyto lep, země byly lepšími státy pro vlastní občany. Pokud je o důraz na Afganistán a Pakistán, řada z našich států má své vojáky a své závazky v těchto zemích a je to velká výzva, co se týče změny situace. I v Afganistánu čelíme velkým výzvám a není jednoduché řešení a pokud nebude vyřešena situace v Pakistánu, osud obou zemí je provázán. Byli jsme požádáni o poskytnutí konkrétních návrhů ke zlepšení situace. A proto jsme předložili akční plán EU pro Afganistán a Pakistan. A tento akční plán byl schválen v říjnu. Domnívám se, že tento plán je dobrým nástrojem. Základní strategie byla již eh, nastíněna a je třeba nyní přizpůsobit eh, nástroje, které máme k dispozici, abychom vyřešili naše politické priority. Tento plán se opírá o naše dřívější závazky a my jsme definovali řadu priorit, kde opatření EU mohou být nejefektivnější. Posilujeme naše závazky vůči prioritním oblastem vysíláme eh, významný signál do celého regionu a budeme se skutečně držet našich závazků. A to je důvod, eh, proč jsme se soustředili na regionální spolupráci jako prioritu. Afganistán čelí rozhodujícímu období. Volby jsou za námi a ty volby nebyly zcela uspokojivé. Věříme, že se ta situace nebude již opakovat. Jsme připraveni podpořit Afgánce v tom, co zbývá ještě vykonat. A věříme, že brzy bude ustavena nová vláda, která eh, bude mít nový program, který povede k nové spolupráci s mezinárodním společenstvím. Prezident Karzaj ve svém úvodním inauguračním projevu prohlásil, že je připraven obnovit vztahy se zbytkem světa. My očekáváme rozhodné vedení a nasazení od prezidenta Karzaje a jeho vlády. Nemůžeme si dovolit dalších pět let bez změny v Afganistánu. Je třeba zajistit, aby postupně afgánský stát převzal odpovědnost a aby mezinárodní společenství podpořilo tuto odpovědnost. V příštím roce bude více vojenských sil. Spojené státy vyslali 35 tisíc dalších vojáků a spojenci přislíbili minimálně 7 tisíc vojáků, nad 30 tisíc vojáků, kteří již jsou v Afganistánu. A to je třeba doplnit civilními silami nebude možné provést vojenské stažení, které bylo udržitelné, pokud nebude existovat vhodný civilní rámec pro tuto zemi. Lepší veřejná zpráva, lepší fungování státu. To jsou důležité aspekty, stejně důležité jako bezpečnost, jako taková řádná zpráva, rozvoj a bezpečnost, to musí jít v, ruku, v ruce a vše jsou součástí řešení. My máme dlouhodobý závazek vůči Afganistánu, ale Afgánci si musí uvědomit, že musí věřit vlastní vládě, protože je to jejich vláda, která odpovídá za zlepšení situace v terénu. A je to jediná cesta pro Afganistán, jak opět získat důvěru ve své vedení. Musíme podporovat takzvaný proces s afgánštěním, afganizaci. Musíme posílit podporu ze strany Evropské unie, abychom zvýšili kapacitu afgánských institucí, aby se ujali vlastních zážitostí, jak na místní, tak regionální úrovni. A co se nás týče, je velmi důležité, aby zde existovaly vhodné normy, co se týče státní zprávy a boje proti korupci. Rozvoj zemědělství je také klíčovou prioritou. Musíme zajistit, že velká většina Afgánců, kteří žijí na venkově, zjistí, že se zlepšuje jejich životní úroveň. Musíme i podpořit ty, kteří v minulosti se podíleli na ozbrojeném konfliktu, aby se dokázali uživit jinak. A není, co se týče Pakistánu. Tato země prošla velkými změnami. V roce 2008 byla znovu zavedena demokracie a přechod k demokracii byl pozoruhodný. Avšak je to nejistá a křehká demokracie. Taliban v Pakistánu se stal zásadní hrozbou pro stabilitu v zemi a téměř každý týden slyšíme o dalších sebevražedných útocích. Minulý týden bylo zabito přes 400 lidí v Pakistánu na základě útoků teroristických skupin. Evropská unie chce podpořit civilní instituce v Pakistánu. Zejména se chceme držet doporučení Michala Galera z roku 2008 kde, jsou, kde je tedy základní rámec pro přes, po, posun k demokracii a k reformě institucí. Pakistánská vláda ví, že touto cestou je třeba se ubírat. A také je třeba, aby nám naznačili, kde by se měla eh, rozvíjet spolupráce. Potřebujeme strategickou spolupráci a to je výsledek eh, summitu z června 2008. Chceme posílit stabilitu v Pakistánu a právě proto se snažíme pomáhat legitimním institucím v Pakistánu v boji proti pašování a terorismu. Dobré vedení je nezbytné pro posunku předu. V partnerství s pakistánskou vládou budeme Pakistánu napomáhat, aby zde vznikly fungující instituce. A vítáme skutečnost, že Pakistán přebírá větší odpovědnost za vlastní stabilitu a bezpečnost a věříme, že vláda bude bojovat se všemi formami terorismu. I s těmi, které využívají pakistánské území pro provádění útoků v Afganistánu. Postoj vlády vůči pakistánskému talibánu schvalujeme. Je třeba zajistit, aby dodrželi své závazky. Je tu skutečná potřeba humanitární pomoci a obnovy a pakistánská vláda by to také měla vzít v úvahu. Pane předsedo, vážné poslanky, vážní poslanci, je třeba podniknout další kroky v naší snaze vůči Afganistánu a Pakistánu. Dnes Evropská unie má zásadní závazky, které třeba splnit v tomto regionu a budeme se jich držet. Bylo mnohého dosaženo v obou zemích Pakistan a Afganistán udělali mnoho sami a mezinárodní společenství pro ně bylo dobrým partnerem. Ale strategie a dokumenty sami o sobě nezlepší situaci. Teď je na čase, abychom uvedli v život tyto strategie na základě hmatatelných kroků s našimi partnery v Pakistánu a Afganistánu. Děkuji. Ano, děkuji, paní ministrině. A nyní bude mít slovo paní baronka Ashton za Evropskou komisi. Paní předsedkyně, děkuji. Začala bych Afghánistánem. A zde je jeden důležitý bod eh, v našich vztazích. My musíme eh, pomoci, abychom vybudovali tam takovou vládu, která bude reagovat na potřeby Afgánců. Eh, zatím ta situace je tam nejistá. A proto musíme tuto situaci ovlivňovat. A i v Londýně příští měsíc se bude konat na toto téma konference. Je třeba vynaložit více zdrojů. Komise teď eh, zvyšuje tedy pomoc na 200 milionů euro, pokud jde o hm, tuto pomoc, eh, kterou musíme poskytnout, abychom eh, například pomohli budovat zdravotnictví hm, aby k tomu měli přístup běžní Afgánci a včetně tedy žen a děvčat. Dále se snažíme tedy hm, působit na úrovni provincií také i e, se snažíme posilovat školící vzdělávací programy. Ale to je pouze začátek musíme mít koherentní pomoc, která bude i mezinárodně koordinována. Tato mezinárodní pomoc eh, musí i zapadat do plánu OSN. Akční plán odsouhlasený radou v říjnu je příležitostí právě pro toto spolu s Spojenými státy a i s operacemi NATO. Vysíláme silný signál do regionu a mezinárodnímu společenství o tom, jak, jaký je náš závazek. Také i Eh, prezident Karzaj si stanovil priority, snaží se zlepšit boj proti korupci a zprávu věcí veřejných. My budeme působit na ty klíčové sektory, jako je právní stát a zemědělství. Již pomáháme místní vládě, aby zlepšila i v Kábulu státní a veřejnou zprávu. Budujeme dovednosti těchto lidí, potom to rozšíříme i na provincie, aby Afgánci byli schopni spravovat své vlastní věci a aby mohli poskytovat služby a my budeme podporovat integraci, eh, abychom mohli eh, reagovat na apel eh, prezidenta Karzaje. I pozorovací volební mise také předkládá svoji zprávu nyní, dnes v Kabulu a chtěla bych zde poděkovat panu Bermanovi a jeho týmu za jejich práci, která proběhla v těžkých podmínkách je to důležité pro zvýšení kredibility místní vlády a mm, znamená to ale, že ještě budou muset hodně zreformovat eh, celý volební systém. Také se snažíme zracionalizovat naše struktury v terénu a mm, doufám, že se nám eh, podaří i eh, spojit se tedy s delegací OSN a vytvoříme jednu funkci, jeden post, to bude model potom pro další země. A nyní pokud je o Pakistán, zde Eh, eh, Pakistán musí být stabilní demokracií bez terorismu a musí spolupracovat se svými sousedy. To je náš cíl a náš akční plán staví na mm, předchozích příslibech, které jsme učinili na samitu s Pákistánem, včetně humanitární pomoci, včetně pomoci policii, soudnictví a e, pro posilování demokratických institucí a občanské společnosti, abychom zlepšili stav lidských práv. Také i jsme se dohodli na sociálním rozvoji a obchodě. Dále budeme podporovat implementaci doporučení mm, pozorovací mise z roku 2008. Akční plán je podporován velkými finančními prostředky 500 milionů euro ze strany komise a to platí do roku 2013 plus 100 milionů, eh, což plyne z Evropské investiční banky a jde o to i prohloubit naše obchodní a politické vztahy. Akční plán také specifikuje záměr pokračovat v dialogu o různých tématech a příští rok by se měl konat druhý summit za španělského předsednictví. Akční plán také i využívá know-how, které máme z regionální integrace, kdy se snažíme pomáhat Pakistanu, Afganistánu a dalším sousedům, aby začali mezi sebou spolupracovat a spolupracovat především s Indií, eh, abychom pomohli uvolnit napětí, eh, které tam panuje. A takováto regionální e, spolupráce a e, investice do obchodu e, určitě bude užitečná stavět na našich zkušenostech. Tento plán je zásadní pro naše působení v těchto zemích. Je to společné úsilí členských států a institucí EU a je to první plán svého druhu, který je úspěšný a který pomáhá řešit krizi Eh, která doposud se řešila vojenskými prostředky. A my jsme tedy eh, začali působit mm, v oblasti celé střední Asie, ale potřebujeme mít ty správné lidi se správným know-how, dovednostmi a musí, být, eh, musí tam být dostatečná bezpečnost, aby mohli působit. A je třeba, aby dárci se koordinovali, i členské státy, aby se koordinovali, protože každý den tento region je vystaven extremismu a eh, všude, eh, v Ravalpindi, v Abhoru a všude. A je třeba tedy pomoci vybudovat bezpečné prostředí bez napětí a bez rozdílu mezi lidmi, bez extremismu. Zde Evropa má co nabídnout, máme své zkušenosti. Akční plán je příležitosti využít naše zkušenosti, abychom pomáhali ostatním a já doufám, že tento akční plán bude zde v parlamentu podpořen. Děkuji, paní místo předsedkyně. A nyní budou hovořit zástupci jednotlivých politických skupin, takže nejdřív bude hovořit pan Kasulides za EPP. Dvě minuty, pane Kasulides. Paní předsedkyně. Cílem byla podporovat. Taliban nebyl poražen, protože bylo dokázáno, že vítězství nemůže být dosaženo pouze vojenskými prostředky. A přílišné spolehání na vojenskou sílu při zabíjení zbouřenců je kontraproduktivní. Přesun strategie se týká ochrany obyvatelstva, budování afgánské bezpečnostní kapacity, usnad, umožnění řádné veřejné zprávy, zejména na centrální a místní úrovni a prosazování rozvoje. A v tomto kontextu je třeba povzbuzovat proces eh, afgánského usmíření pro ty skupiny Talibánu, které se díky zvláštním okolnostem dostaly na špatnou stranu. Díky akční plán řeší tyto výzvy a Evropská unie může sehrát významnou úlohu v nevojenské oblasti. Avšak bych byl očekával mnohem větší důraz na otázku drog, tvrdší slova a výzvu také, pokud je o korupci a řádnou veřejnou zprávu. Pokud je o Pakistán a akční plán obě, otázky jsou provázány. Úspěch závisí na úspěchu v obou případech. Pakistán musí být připraven na příliv vzbouřenců z Afganistánu a diplomacie by měla zabránit tomu, aby věčná nedůvěra mezi Pakistánem a Indií se nestala překážkou pro celkový úspěch. Eh, děkuji, pane Kasulidesi. A nyní pan Kvaltieri za socialisty a demokraty dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, vysoká představitelko a e, v této diskuzi chceme z parlamentu přispět k diskuzi o roli Evropy v tak zásadním regionu, zásadním pro stabilitu a bezpečnost celé planety. Nová vojenská strategie, kterou ohlásil prezident Obama e, a i následné prohlášení ministrů zahraničí, e, tak ty se všichni zavázali vyslat nové síly na ochranu populace obyvatel a pro účely posílení bezpečnostních sližek a institucí v Afganistánu. Afganistánu. Eh, to je, myslím, velice správné, protože hm, zde eh, bylo uznáno, že eh, tradiční vojenské operace jsou kontraproduktivní při boji proti Talibánu. A tento nový kurz musí být produktivní, aby byl produktivní, aby skutečně došlo k tomu, že zde bude Afganistán, který bude sebe, soběstačný, stabilní, bezpečný, tak zde je třeba, aby tyto operace byly doprovázeny vyšším eh, úsilím na eh, poli civilním a politickém, abychom i posilovali ekonomický rozvoj, posilovali instituce, zprávu věcí veřejných, právní stát a dále i proces vnitřního usmíření, což přispěje ke stabilizaci k celé situaci v Pakistánu. A zde v tom má, roli, má svoji roli Evropská unie, která hm, eh, věnovala hm, miliard 300 eh, milionů do Pakistánu, potom eh, tam i má svoji misi a snaží se pomáhat personálním problémům, má různé pozorovací mise, i členské státy také se zapojily do mise ISAF. A zde Evropská unie může mít konkrétní efekt v tomto regionu a hm, Ehm, může eh, měla by ale zvýšit eh, své zdroje materiální i personální, což znamená, že Evropa by měla být lídrem eh, v této civilní a politické orientaci. Toto je velký krok vpřed a socialisté a demokraté toto podporují a přejí si konkrétní implementaci tohoto plánu. Zároveň se eh, ptáme, zda ty cíle v plánu také nepotřebují i přijetí různých instrumentů ad hoc a zda není třeba ještě rozšířit eh, další nástroje, které máme v této misi. A zde Evropský parlament je ochoten vše podpořit, podpořit veškeré tyto aktivity Evropské unie. Děkuji. Děkuji. Takže abyste jste překročil vaši řečnickou dobu, takže prosím řečníky, aby držovali čas, který jim byl vymezen. Takže pan Arlaky za Alde bude hovořit minutu a půl. Děkuji mnohokrát. Jsme tu proto, abychom řešili akční plán pro Afganistán a Pakistán. A zahraniční výbor tohoto parlamentu dal, mi dal možnost být zpravodajem pro novou strategii pro Afganistán Potřebujeme novou strategii, alebo možná potřebujeme strategii z civilního pohledu, protože zásah EU v této zemi nemá dostatečnou konzistentnost a má velmi omezený dopad. Obávám se, paní Ešton, že nezdílím vaše úvodní prohlášení o Afganistánu, protože je příliš obecné, příliš byrokratické, příliš necílené, tak jako současný akční plán a parlament musí přispět, aby tato strategie byla důraznější a konzistentnější. Dávám si dohromady veškeré dostupné informace a musím říct si za prvé, že se mi zdá velmi těžké získat ty nejzákladnější údaje o tom, kolik EU vynaložila v Afganistánu po okupaci v roce 2001 a víme, že jedna miliarda euro je vynaložena téměř každý rok. Afgánské HDP představuje pořád 6,9 miliard euro. Takže zde tedy vlastně pomoc představuje 20% HDP Afganistánu. A to jsou prostředky, které jsou významné, pokud byly řádně využity. Druhý bod. Pokus o vytvoření nové strategie pro Afganistán bude začínat snahou o definici, jaký by měl být zájem EU v této oblasti. A již jsem vyčerpal svou řečnickou dobu a soustředím se ve své zprávě v eh, eliminaci o pěstování opia a alternativní rozvojové strategie. Děkuji. Srdečné díky. Paní Lambert za zelené minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně. Domnívám se, že některé věce by měly být přivítány v akčním plánu, ale jak kolegové známě správně podotkli, celá řada věcí není zodpovězena. Domnívám se, že když se tím zabýváme, vždy se tím zabýváme z hlediska našich problémů a Někdy podceňujeme každodenní realitu pro osoby jak v Afganistánu, tak v Pakistánu. Je tu mnoho obětí, cílené zabíjení azerbajdžánské populace v Afganistánu, útoky na ženy a dívky a mnoho dalších. Afgánská policie je popisována jako snadný cíl pro Talibán. A nevím, zda jsme si vědomi, čeho chceme dosáhnout, když jsme vstoupili do Afganistánu. Komise chce nastartovat spolupráci a zejména hovoří o Indii. Regionální přístup je důležitý a já se těším na to, jak budeme řešit další oblasti napětí, jako je Kašmír, kde nám afgánský velvyslanec řekl, že vše, co se děje v regionu, je spojeno s Kašmírem. Pakistánu se musíme zabývat eh, efektivní podporou, kterou nabízíme, pokud jde o tisíce přemístěných osob a musíme se poučit z našeho nedostatku nasazení vůči těm, kteří jsou na hranicích Pakistanu a Afganistanu v minulosti. A kdy bude toto prázdno vyplněno? Budeme muset věnovat pozornost vzdělání, budeme se muset vyrovnat s potřebami populace a také se tedy starat o přemístěné osoby. Děkuji. Ano, děkuji a pan Tenok, e, minutu a půl. Paní předsedkyně, nemůžeme ponechat misi ISAF na ta, aby byla neúspěšná. Je třeba vyslat více mužů a více vybavení. A na to může porazit Taliban. A to musí být spojeno s důslednou kampaní civilní. Ale v Pakistánu je mnohem katastrofálnější stát, který je z, zasažen radikalismem, který má jaderný potenciál a slabé vedení. Musíme zde pomáhat ze strategických důvodů. Součástí tajných služeb Pakistánu jsou prezřelé z podpory Talibánu v eh, Pakistánu a nyní si uvědomují domácí riziko takového přístupu, hrozba Pakistánu, zejména pokud je o útočiště eh, teroristů nebezpečných pro Kašmír a pro Indii. Pokud má Pakistan nadále dostávat eh, vojenskou pomoc ze zemí EU pro, proti povstalecké operace a ekonomickou pomoc, musí dát solidní záruky, že tato pomoc nebude použita pro, pro konvenční síly na indických hranicích. Konečně je tu výrazný kontrast se stabilitou s, demok- s demokratickým partnerem v Indii, který má plnou podporu Evropské unie. Děkuji, pane Tanoke, A pan Majer za GUE NGL. Eh, paní předsedkyně, naše politická skupina nikdy nezdílela strategii pana Bushe, bývalého amerického prezidenta, co se týče Afganistánu, nikdy jsme s tím nesouhlasili a vidíme, že nyní mám skutečnost dává za pravdu. Existuje zde korupce, jsou zde nevinné oběti, situace žen se nezměnila. Takže eh, bylo by nutné změnit eh, strategii. Máme naděje z hlediska pana Obamy, ovšem vidíme, že on sází na eh, vojenskou eh, přítomnost. Myslím si, že Evropská unie by neměla eh, vnímat realitu tímto způsobem protože jinak se vytvoří nový Větnam v 21. století v Afganistánu. Historie Afganistánu ukázala, že není možné zde mít vojenské řešení, je nutné navýšit spolupráci, podpořit diplomatická řešení pro řešení eh, tohoto konfliktu je nutné sázet na dodržování mezinárodního práva s vnitřními řešeními v rámci Afganistánu. Děkuji, pane Majere, a nyní na minutu paní Sinclair. Děkuji, paní předsedkyně. Měla jsem tu čest před několika týdny se sejít se s vojáky britskými, kteří se vraceli z Afganistánu. A slyšel jsem neustále, že jsou špatně vybaveni a přesto Británie platí 40 milionů liber této skorumpované instituci. Myslím, že by naše prostředky mohly být lépe vynaloženy. Naše síly cvičí afgánskou policii a je správně, co tu zaznělo. Je to důležitá oblast světa a důležitá oblast, kde je třeba učinit pokrok. Ale můj problém je, že díky nedostatku zkušeností s z naší Katy předejte dál pokladnu z rubly. až to nebyla ministrní z, z ministří zahraničí ani nepracovala nikdy v cestovní kanceláři. Je potřeba je potřeba, aby to byl, aby to byl někdo lepší, protože ona není dost zkušená. Sinclair. Eh, děkuji, paní Sinclair. A nyní na dvě minuty pan Klies, tedy za nezařazené. Děkuji, paní předsedkyně. Na první pohled závěry rady k Afganistánu se jeví jako vítaná změna oproti tomu, co předvádí Spojené státy a Spojené království. A když se na to podíváme blížně z naivnosti a z poloviny. Rada je naivní, když chce zasadit západní květinku západní demokracie na půdu afgánského tribalismu, vertikální dělení společnosti a kmenové, kmenová příslušnost to činí nemožným. Pokud chceme odstranit korupci, tak eh, tam můžeme pochopit, že objektivní rozhodování nemůže být zde respektováno. A není to proto, že by Afgánci byli nepoctiví, ale tribální společnost znamená, že každý se stará o svou rodinu a o svůj kmen. A to je naprosto samozřejmé výroba opia nebyla správně řešena. Vláda Talibánu to zredukovala o 50%, ale od invaze Afganistánu Afganistán opět je vedoucí, vedoucím producentem opia na světě. Zpráva uvádí, Nedostatek bezpečnosti v Afganistánu nemůže být řešen pouze vojenskými prostředky. Konec citace. To znamená pouze, že vojenské kroky požadavky jsou legitimní. Dle mého názoru tomu tak není. My jsme prohrali tři války v Afganistánu v 19. a 20. století. Skutečně jsme se z toho měli ponaučit. Taliban utlačuje ženy, pohrdá demokracií a zabíjí britské vojáky. A je to skutečně lidské organizace. Pokud chceme zabránit vraždění vojáků, jediná cesta je stáhnout naše vojáky, protože je to zbytečná válka, kde nemůžeme vyhrát. Děkuji. Mm, děkuji. A pokračujeme dále. Bude hovořit pan Salafranka minutu a půl. Eh, paní předsedkyně, mezinárodní společenství a nejenom Spojené státy mají v Afganistánu problém. Prezident Obama Eh, ten na to potřeboval tři měsíce, než vytvořil globální strategii, aby zareagoval na, eh, pře, na velice zneklidňující informace generála McChrystala. A i tedy On eh, se rozhodl tedy o eh, nasazení sil v roce 2011. Postupně se bude takto i posilovat bezpečnost v Afganistánu a budou se, bude se i lépe koordinovat tyto různé akce. A paní Ashton hm, Jde o to teď definovat evropskou reakci, která eh, bude vyjádřena na londýnské konferenci. Vy jste ve svém příspěvku hovořila o dvou klíčových termínech. Ta reakce musí být koordinována s jinými mezinárodními instancemi a my zde podporujeme vaši koordinaci s OSN a musí to být reakce koherentní, systematická. Paní Ashton, dvě poznámky v tomto smyslu. Rok 2005 Tehdy já jsem byl šéfem eh, volební mise, pozorovací mise za parlament a já jsem hovořil s generálem Grasianem, který tehdy vedl misi ISAF a, eh, a mezinárodní eh, operace je složena tedy silami, silami NATO a dalšími národnostmi, které tedy tehdy Eh, měli reagovat nějakým koherentním způsobem, ale bylo jasné, že takovýmto způsobem se nevyhraje válka. A válka tam je v Afganistánu. Nevyhraje se, pokud my, tedy jako mezinárodní koalice, pokud nebudeme spolupracovat a nebudeme dělat eh, vše pro civilní populaci, civilní obyvatelstvo. To znamená, musíme se zaměřit v tom našem úsilí a my zde vlastně eh, musíme dávat především naši pomoc a naše prostředky k dispozici místním obyvatelům. Pane Salafranko, pan Hovič, na jednu minutu. Já dneska bych chtěl eh, upozornit eh, na vojáky, kteří zemřeli eh, v, v Afganistánu, kdy se přidali k těm dalším zabitým Britům. A zde bych chtěl vyjádřit solidaritu se všemi tedy rodinami, kteří trpí takovými ztrátami. A ve světle těchto obětí my zde máme povinnost eh, udělat vše, co je v našich silách, abychom prosazovali mír a prosperitu v Afganistánu a pokud skutečně vážně chceme vzít nové změny vyplývající z Lisabonu a to, že máme teď společnou zahraniční politiku, tak není žádné eh, krizovější místo než Afganistán, kde to můžeme prokázat, abychom zde jako jednotlivé členské stály zharmonizovali eh, naše kroky v této nové strategii. A vítáme závazek paní Aštonové zde eh, mít tedy eh, velice eh, brzy zástupce v Afganistánu, který bude efektivně tam koordinovat naše kroky ve světle nové smlívy, smlouvy. A nakonec k tomuto členské státy musí musí Eh, vyčlenit eh, ty prostředky, které eh, přislíbily, tak aby místní orgány, bezpečnostní složky a jiné složky mohly činit to, co mají. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl zdůraznit, že neschvaluji připomínky paní Sinclair na adresu paní Ashton. Paní předsedkyně, v Afganistánu každé čtvrté dítě se nedožije pěti let. Eh, jsou zde deficity v sociální oblasti, v lékařské oblasti a hlavně je zde deficit demokracie a bezpečnosti. A hranice s Pakistánem jsou propustné a podporují mobilitu Talibánu a ukazují jednoznačně, že je nutné přistupovat k problémům Afganistánu z hlediska regionální dimenze. Připojme k tomu, že není možné dospět řešení pouze vojenskými prostředky. A to přeturčuje Evropskou unii, aby se stala skutečně privilegovaným aktérem. to, které je zodpovědné především za vojenskou složku, zjišťuje, jaké jsou hranice jeho působení v Afganistánu. Humanitární akce EU, nástroje spolupráce rozvoje diplomacie EU, která musí být účinnější, Eh, jsou skutečně předpokladem určitého úspěchu, protože pokud bude na to eh, postkovat samo, je mm, odsouzeno k neúspěchu. Doufejme, že z toho všeho vyplyne perspektiva, která bude slibnější pro afgánské občany. Pokud odpovědnost Evropské unie eh, v této situaci je velmi závažná pak eh, musíme konstatovat, že Afganistán oproti tomu je stále poznamenán korupcí a rozdělením. Nezapomeňme na to, že partnerství, které bylo poskytnuto Afganistánu, může být úspěšné pouze tehdy, pokud v Afganistánu bude dostatečný počet občanů, které budou podporovat znovu výstavbu své země. Je pravda, že je to titánský úkol, ale to není důvod, abychom složili ruce v klín a nechali tuto zemi na pospas fundamentalistům všeho druhu. Děkuji mnohokrát. A nyní paní Kil Nielsen minutu. Ano, my potřebujeme se dostat z této afgánské léčky, do které jsme se dostali v rámci Bushovy politiky. Nicméně ta otázka nespočívá v tom, kdy, ale jakým způsobem opustit Afganistán. Bylo spáchano mnoho omylů z hlediska eh, mezinárodního společenství a musíme je spochybnit. Jinak se vystavujeme riziku, že přijdeme o podporu ze strany afgánského obyvatelstva, které bude spíše věřit Talibánům. Militarizace humanitární pomoci musí přestat, protože to vytváří matení a diskredituje to nevládní organizace. Musíme se opírat více o občanskou společnost, která se rodí a o eh, přívržence reformy v Afganistánu. Proč je Evropa v Afganistánu? Je to proto, protože to rozhodli američané, anebo proto, že chceme tuto zemi dostat z tohoto násilí. Musíme posílit afgánské struktury, které jsou nejvýkonnější. Musíme dávat přednost investicím do služeb ve prospěch populace, to znamená vzdělávání, doprava, zajišťovat dobrou zprávu na lokální úrovni, protože kultura této země nás vede k tomu, abychom zvažovali, jaká je relevantnost státu národu. Eh, to znamená, eh, musíme tedy mm, zaznamenat i tu první událost, která se zde stala, to znamená, že byla zvolena žena do čela lokálního úřadu. Děkujeme a jednu minutu pan Van. Paní předsedkyně, když čteme akční plán pro Afganistán a Pakistán, tak bych člověk představil, že celá situace závisí na tom, co udělá Evropská unie. Já myslím, že Evropská unie by mohla prakticky přispět, ale to je třeba říci v kontextu širšího mezinárodního snažení a mělo by to být koncentrováno na konkrétní aktivity, kde by Evropská unie měla přinat eh, přidanou hodnotu. Jinak je to pouze deklarace. V dokumentu o 12 stránkách je pouze stručný odkaz na splné ztráty a významně je pouze jeden odkaz na NATO. Je odkaz na misi eh, ISAF, která je klíčová pro bezpečnost a stabilitu. Bez ní není možné zajistit významný, významnější program obnovy a bezpečnost. Na straně evropských zemí 8 miliard euro bylo napumpováno od roku 2001 do Afganistánu. Tato obrovská částka eh, neznamená žádný rozdíl a skutečně nevíme, kolik se z těch prostředků ztratilo. Je třeba mezinárodního globálního plánu pro Afganistán a Pakistán, ale nevím, jaký bude příspěvek Evropské unie v tomto širším mezinárodním závazku. Norton. Ernst. Děkuji, pane van Orden. Paní Ernst, na minutu a půl děkuji. Dnes po osmi letech eh, všichni víme, že dosavadní přístup, který se opíral o vojenskou strategii, troskotal. Na jedné straně máme vojenské operace, na druhé straně máme nedostatek prostředků pro civilní účely a to brání tomu, aby se zlepšil životní styl v Afganistánu. A proto pro nás nejdůležitější poselství nevládních organizací je, aby došlo radikálně ke změně strategii. Potřebujeme radikální změnu této strategie pryč eh, s vojenským eh, postupem a vše pro lidi. 40% Afgánců jsou bez práce. Více než polovička těchto lidí žije v chudobě neexistuje dostatečné zdravotnictví, vzdělávání, sociální otázka se musí dostat do popředí našeho zájmu a proto očekáváme od Rady, od Kamise a od všech zúčastněných aktérů, aby se zabývali eh, těmito otázkami. Musíme posílit zemědělství, musíme integrovat bývalé bojovníky Talibánu, ale říkám zcela upřímně, kdo půjde jenom na půl této cesty, tak kdo bude sázet na vojenské dobrodra, dobrodružství, tak způsobí, že stroskotá jakákoliv šance. Já Živá má slovo na eh, minutu a půl. Paní předsedkyně, v těchto velice komplikovaných záležitostech myslím, že se musíme pokusit eh, myslet jednoduše. První otázka zní, proč jsme šli do Afganistánu. Šli jsme tam s určitým cílem a tímto cílem bylo zničit eh, tábory Al-Qaida, výcvikové tábory, které nás ohrozovaly a ohrožovaly také stabilitu v tomto regionu. Tyto tábory dnes neexistují. Druhá připomínka. Bohužel, ať už to chceme či nikoliv, západní vojáci, kteří jsou v Afganistánu, jsou čím dál více vnímáni jako okupační síly a nikoli přátelské síly. A to je hlavní potíž, kterou máme a na to musíme myslet. A ten, kdo vám řekne opak, ať se jde podívat do této země. A třetí připomínka. Bezpečnostní situace se zhoršila výrazným způsobem. V roku 2004 jste se mohli procházet pěšky v Kábulu v současnosti Kábul to jsou zákopy a je tady nutné vyvodit důsledky z neúspěchu vojenského postupu. A pokud to neuděláme, tak budeme opakovat tyto neúspěchy. Jaké jsou důsledky toho všeho? Myslím si, že je skutečně nutné si uvědomit, že se nám podařilo rozložit eh, síť Al-Kaidy zde a můžeme tedy odejít. Odejít dnes okamžitě ne, protože kdybychom odešli hned, tak to by znamenalo chaos a možná návrat těchto táborů, proti kterým jsme bojovali, takže musíme stanovit určité podmínky. První podmínka, a to říkají všichni, musíme dát klíč pro afganizaci. A druhá podmínka, musíme diskutovat se všemi povstalci. Všimněte si, že neříkám talibáni, protože to je trochu restriktivní pojem. A za třetí, musíme e, akceptovat e, úroveň sociální situace, která není dokonalá. Myslím si, že evropské normy se musí přizpůsobit afgánským podmínkám Eh, paní předsedkyně, je vždycky obtížné ukončit vojenskou operaci, než ji zahájit. A musíme tedy si opět připomenout původní cíl, který byl splněn, to znamená, rozbili jsme tyto tábory al -Qaidi. Děkuji mnohokrát. Pane Živane a paní Gomez, minuta. Impact direct na Evropa. Situace v Afganistánu a Pakistánu má přímý dopad na Evropu. To je hlavní signál, pokud chceme komunikovat s občany v Evropě, hovořit upřímně a odvážně, tak to musíme říci. Já proto vítám nový akční plán pro Afganistán a Pakistán, který především apeluje na zvýšení a posilování kapacit na všech úrovních státní veřejné zprávy a různých sil. A takto musíme přispět k budování státu, protože to je nezbytné, aby konečně skončila válka. Evropa nemůže opustit Afganistán. Mezinárodní vojenská civilní eh, účast bude tam nutná ještě řadu a řadu let. Já bych závěrem chtěla eh, eh, vyjádřit lítost nad e, e, tím stažením tedy přítomnosti francouzů. Děkuji mnohokrát, paní Gomeš. Pan Bytykofr, minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Pokud jednu věc nemůžeme potřebovat v Afganistánu, pak e, jsou to ty krásné řeči. A říkám to na vaši adresu, paní baronko Ashton. Vy jste řekla, že členské státy se poctivě zavázaly eh, v rámci budování policie a Eurobra. Je tomu tak skutečně? A přesto se nám nedaří dát dohromady eh, těch 400 policistů. Takže to je směs cynismu a směšnosti. Myslíme to vážně, eh, to, co říkáme? Již před dvěma roky bylo konstatováno, že je tam malý počet těchto vzdělávajících policistů. Proč nefinancujeme eh, tento tým školitelů? Proč tedy nefinancujeme eh, tuto záležitost a nezabráníme tomu, aby policisté přicházeli na stranu Talibánu? Paní Ashton, Evropa krásně řeční ale je hanbou, když to porovnáme s konkrétními činy, které Evropa realizuje. Děkuji mnohokrát, pan Gáler, na eh, minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Bylo řečeno správně, že je tady akční plán pro Afganistán a Pakistán, ale to, co zde bylo uvedeno konkrétně, tak mi připadá jako dva odlišné plány, které jsou zde předloženy. To, co bylo řečeno ohledně těchto dvou zemí, je z mé strany eh, podpořeno. Doufám, že v Afganistánu jsme se poučili a že budeme aplikovat odpovídající politiku a strukturu. V Pakistánu eh, myslím, musíme sledovat situaci po volbách, tak jak eh, jsme to uvedli také ve zprávě a musíme tedy předkládat doporučení ohledně následující politiky. Já bych si přál, aby v tom závěru eh, se ještě jednou uvedlo, jakým způsobem se bude aplikovat společná strategie vůči těmto dvěma zemím. Máme tam hranici, která měří tisíc kilometrů, hranici, která nemůže být kontrolována skutečně z obou stran. A eh, jde o to, abychom si uvědomili, že politika z těchto obou stran se překrývá, má eh, vlivy na druhou stranu. Jakým způsobem tady chceme zajistit dialog s Afgánci, s afgánskou vládou a s pakistánskou vládou? Jakým způsobem eh, chceme pomoci místním lidem a přesvědčit je, aby akceptovali tuto politiku. To jsou otázky, na které potřebujeme ještě odpovědi a doufám, že je také dostaneme. Děkuji. Děkuji, pane Galere. A nyní bude hovořit pan Pasku na minutu. Thank you, madam president. Děkuji, paní předsedkyně. Akční plán o Afganistánu a Pakistánu, který byl přijat v Římnu, je dobrým dokumentem. Cílem je vytvořit podmínky podmínky eh, pro to, aby odpovědnost eh, mezinárodního společenství, včetně EU, postupně přecházela na místní orgány. I eh, do, je zde naděje, že těch dalších 30 tisíc amerických vojáků vytvoří situaci, kdy eh, tyto funkce budou moci přejít afgánským silám v roce 2011 a postupně se potom vojáci budou stahovat. Zde my máme stejné cíle, to znamená vytvořit podmínky, aby Afgánci mohli vzít osud do svých vlastních rukou rukou, ale časový harmonogram se liší, nutně liší je třeba dosáhnout bezpečnosti do roku 2011, kdežto budování státu bude trvat déle. Otázka se klade, předpokládáme, že v roce 2011 nebude nastolena bezpečnost nebo se opět zhorší po stažení amerických vojáků, bude eh, Evropská unie připravená na sebe vzít tyto úkoly, eh, eh, zajistit bezpečnost? Já myslím, že asi ne. A tady bude problém. Děkuji mnohokrát a pan Milan Mann za minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem rád, že švédská, švédské předsednictví eh, na sebe přijalo ten závazek Evropské unie a přijalo akční plán. Já bych chtěl vědět ale něco více, eh, eh, co se týká financování tohoto plánu. V této zemi, tedy v Afghánistánu, další důležitý moment to bude nadcházející lednová konference v Londýně. Zde dojde ke konkrétním příslibům, i e, tedy příslibům členských států EU a i nové afgánské vlády. A například e, pokud jde boj proti korupci nebo boj proti drogám, já trochu jsem zneklidněn to, co e, čtu teď v tisku že mm, pan prezident Karzaj včera se vyjádřil k otázkám korupce. Mě to trochu zneklidňuje, jak. A e, zde i prezident Obama nedávno rozhodl, že zvýší e, počet vojáků na 30 tisíc. A zde ale Afganistán prochází zásadní etapou. A my, a američani, musíme se lépe koordinovat. V Afganistánu jde nejenom o prosperitu a svobodu Afgánců, ale také o stabilitu celého regionu, včetně Pakistánu a také jde o naši vlastní bezpečnost vzhledem k té hrozbě ze strany Al-Kaidy a jde o důvěryhodnost NATO a e, vůbec Západu jako takového. To e, všechno hodně závisí, se odvíjí od výsledků, kterých dosáhneme v Afganistánu. Nesmíme selhat, ale proto potřebujeme i podporu našich vlastních občanů, což znamená postupovat transparentně vůči nim. A to chybí. Je třeba vysvětlovat různé nebezpečí, kterým jsou vystaveni naši spoluobčané v Afganistánu a také musíme i e, zdůrazňovat, že E, nelze, e, nelze selhat, že naše mise musí skončit úspěšně. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Milan Mann a pan Brok má slovo za, na minutu a půl. Jeden afgánský přítel mi jednou řekl, to je dobré, že jste vstoupili do Afganistánu, ale připomeňte si, že kdo zůstane déle než rok v Afganistánu, tak už nebude vnímán jako přítel, ale okupant. A to bylo řečeno roku 2001. Jedna. Eh, musíme si uvědomit z hlediska této země, že vojenské vedení USA je takové, že my se domníváme v Evropě, že není možné pouze vojenským postupem dosáhnout našich cílů. Co je naším cílem? Není možné, pokud eh, vojenský úspěch není zajištěn, donutit, aby tato země eh, byla spravována centrálně. Samozřejmě, měli jsme se soustředit na terorismus a pak jsme měli opustit tuto zemi. To jsou otázky, na které musíme hledat odpovědi. Pan von Orn o tom hovořil eh, v souvislosti eh, s propojením tohoto akčního plánu s našimi uh, strategickými plány a také s postupem amerického prezidenta Obamy. Ano, musíme toto propojit z hlediska Afganistánu a Pakistánu a také zohlednit Indii. Především musíme vidět, jak vypadá interní vývoj. Já jsem ještě nikdy nezažil, že pokud eh, se eh, vzdělají vlastní vojáci, tak eh, jsou akceptovány automaticky obyvatelstvem. Musí to být tedy provázeno ruku v ruce také s přesvědčováním obyvatel. A proto zatím mám velké starosti ohledně současné situace. Musíme skutečně promyslet, jak by měl tento plán vypadat proto, aby vojáci mohli opustit tuto zemi a zároveň bychom mohli porazit terorismus. Děkuji. Děkuji, pane Brok. A nyní přistupujeme k spontánním řečníkům. Mnoho kolegů žádalo o slovo, takže prosím, dodržte vždy jednu minutu. Pání Kombi. Ty. Bezpečnost v Afganistánu nedávno utrpěla velké zhoršení vzhledem k nedostatku nedostatečné kontrole nad eh, celým územím, protože zde jsou to různé kmeny, které spíše vládnou v různých eh, provincií a ne stát jako takový. A zde i ta velká eh, města pořád mají problém a boj proti terorismu je hodně propojen s činností kterou vyvíjí na tomto území země jako Spojené státy a další, které e, zde případně by se měly ale stáhnout. Afganistán závisí hodně na našich politických a vojenských aktivitách. A e, zde Eh, to platí pro Afganistán i Pakistán. Nový akční plán EU v tomto smyslu představuje významný krok při posilování bezpečnosti a v tomto delikátním procesu budování kapacit a demokratických institucí, budování lidských práv a eh, v, v kontextu sociálního a ekonomického rozvoje celého regionu. Eh, ano, děkuji. Pane Zemke, minutu. Děkuji za udělení slova. Domnívám se, že akční plán je naprosto správným plánem, protože naše pomoc se musí týkat dvou oblastí. Zlepšení bezpečnosti a druhá oblast eh, zlepšení životních podmínek pro obyvatelstvo. A můžeme říci, že pokroky v první oblasti, co se týče bezpečnosti, ovlivní zlepšení životních podmínek obyvatelstva, přičemž pokroky v druhé oblasti rovněž eh, zlepší bezpečnost. No, myslím, že je třeba si klást otázku týkající se efektivity podpory, která by mohla být mnohem účinnější, kdybychom mohli spoléhat na podporu zemí Střední Asie Chtěl bych vyzvat paní Ashton a Evropskou unii a paní ministrině Mamstromovou, aby navázali kontakty s Ruskem a Tadžikistánem, protože to jsou země, které nám mohou pomoci a které mohou být také cené v oblasti logistiky a přepravy zboží. Děkuji. A další řečník. Paní předsedkyně, dnes teroristické útoky jsou Eh, běžnou věcí. V Afghánistánu, Pakistánu jsou to tedy školy, obchodní centra i vojenské štáby, které jsou předmětem těchto útoků a eh, i eh, tedy z Afghánistánu do Pakistánu infiltrují tyto různé živly a tito teroristi pořád se snadno schánějí zbraně. A e, ono těžko je říci, že to je afgánská interní věc. Je to komplikovanější. Paní ministrině Malstrémová správně hovořila o nutnosti regionální spolupráce. Prostřednictvím i naší nové funkce vysoké představitelky je třeba apelovat na Afgánce, aby udělali vše, aby i pomáhali Pakistánu. A je pravda, že zde existuje velká nedůvěra mezi Pakistánem a Indií a já bych velice rád, aby tyto dvě země se eh, dohodly, ale bohužel zatím je ten pokrok malý a mm, pořád ještě, a to všechno bude špatně, dokud se nevyřeší klíčový problém a to je Kašmír. Eh, děkuji, pane Karime. A pan Van Range má slovo. Domnívám se, že akční plán pro Afganistán je smysluplným záměrem, ale pouze pokud zdůrazňuje evropský přístup k Afganistánu. Jsme plně zavázáni vůči Afganistánu a nemůžeme již jednat na základě toho, co nám chtějí vnutit naši západní spojenci. Ale myslím, že je důležité, aby akční plán se soustředoval především na civilní iniciativy. Myslím si, že nadešla doba, abychom opustili představu o vojenském vítězství. Nemůžeme zvítězit vojenskými prostředky, pokud místní obyvatelstvo nejde s vámi. A Taliban je stále považován za ozbrojený lid. Chci zdůraznit potřebu regionálního řešení, které by zahrnovalo sousedy Afganistánu v naší snaze, protože Afganistán bude věřit. A děkuji. Paní předsedkyně, já lituji, že prezentaci, která zde zazněla, nebyl kladen dostatečný důraz na propojení EUPOLu s misí NATO v Afganistánu. Jsou zde kvantitativní a kvalitativní problémy, které souvisejí s touto misí a z velké části souvisejí právě s nepropojením a eh, způsobením NATO. Co se týče Pakistánu, my všichni víme, že je to země, která má chronickou nestabilitu, je to důležité pro region a také pro Afganistán. Vidím zde tento akční plán, vidím, že se hovoří o spolupráci v boji proti terorismu. My víme, že Pakistánu je někdy strukturální organizační blízkost vůči radikálnímu hnutí, které operuje také blízkosti Afganistánu. Chtěl bych vědět, jakou povahu a jaký harmonogram bude mít pomoc, kterou uvažujeme. Bylo by dobré, aby byla uspůsobena tak, aby tato blízkost neměla nežádoucí účinky. Děkuji mnohokrát a pan eh, Cortes má slovo pan Cortes Lasla. Mr. Cortes Lastra? Pan Cortes Lastra. Takže vypadá to, že zde není, takže paní Kreš. E, více než 8 let jsme v této zemi, která je pustošena. To znamená, je to země, která byla také vystavena přítomnosti Sovětského svazu. Bohužel statut ženy je velice špatný, obchoduje se s opiem, je tady všeobecně rozšířená korupce a to prokazuje, že jsme byli neúspěšní. Myslím si, že evropská strategie by měla skoncovat s tímto chaosem, s tímto násilím. Měli bychom zajistit, aby vojenská intervence byla účinnější a musíme také investovat do demokratizace a modernizace Afganistánu. Musíme poskytnout vyšší pomoc Afganistánu. E, to znamená, že budeme také investovat do naší bezpečnosti a proto musíme zajistit, aby tento stát se normalizoval a aby byla zajištěna bezpečnost našich občanů. Děkuji. Děkuji. Pan Bores má slovo. Pane předsedo, e, situace v Afganistánu je v současnosti jedním z největších problémů, kterému čelí Evropská unie po přijetí Lizabonské smlouvy. Jsou tady tři prvky, o kterých můžeme hovořit. Za prvé, jaký je zde úspěch této vojenské mise vůči síti al qaidi Víte, že část Talibánu by měla být najata také eh, v rámci vládních aktivit. Dále je nutné zohlednit také otázky Indie a za třetí eh, musíme zajistit vybudování občanské společnosti v Afganistánu. Po dobu 30 let eh, tato situace se nevyvíjela, je tady velký počet analfabetů, je nutné zlepšit sociální situaci z hlediska správné eh, vlády v této zemi je nutné zajistit právní stát. Jsme svědky rychlého navyšování počtu skolarizovaných dětí. Eh, paní Ashton by měla zajistit kvalitní pomoc pro vybudování civilní společnosti v Afganistánu. Děkuji. A řečník na jednu minutu je pan Hauser. Děkuji. Možná bych mohl hovořit jako představitel delegace pro Irán. Před určitou dobou v Bruselu byl rozhovor s iránským velvyslancem v Bruselu a hovořilo se o tom, proč trest smrti v Iránu eh, vlastně zaznamenal čtyřnásobný nárůst zvláště v souvislosti s hraniční oblastí mezi Afganistánem a Iránem. Chtěl jsem upozornit také na tento problém, který by měl být zohledněn také v akčním plánu, který předpokládá boj proti korupci. Děkuji. Děkuji a nyní paní ministrině, paní Malstrémová. Máte slovo. Pane předsedo, Rada Eh, je vděčná parlamentu, že eh, ho tak zajímá toto téma. Dovolte, abych zareagovala na pár otázek. Pane Kasulidesi, akční plán bere do úvahy i regionální dimenzi, která je zcela zásadní. A eh, náš plán právě hodně zdůrazňuje good governance, boj proti korupci a principy právního státu. Zde Afgánci budou potřebovat naši pomoc a podporu ještě dlouhou dobu. Pan Kasu se eh, správně porotkl, možná, že narkotika nejsou tolik zdůrazňována, i když my eh, poskytujeme velkou odbornou technickou pomoc a ta musí pokračovat. Je třeba eh, pomáhat afgánské vládě, aby zvyšovala prosperitu a blahobyt v regionu. To je s tím spojeno. Souhlasím s tím, že doposud naše úsilí asi nebylo dostatečně koordinováno, což je velký problém EU. Proto je třeba mít nyní tento akční plán. Švédské předsednictví na podzim pracovalo velice tvrdě na tom, abychom vyřešili, kdo bude dělat co a nyní e, máme lepší už náhled na věci díky této analýze. A my v tomto jsme hodně spolupracovali s výběrem AFET parlamentu na pana Donžona. Eh, mm, mm, mm, a velice důležitou součástí našeho plánu je eh, pomáhat eh, v otázce tedy budování místních služeb, policejních složek a podobně. Zatím eh, se nám eh, nepos, nepo, ne, nepodařilo zajistit eh, tedy plné personální zajištění Europolu, to je Eupolu. Eupolu. Eupol se musí teď zaměřit na Eh, konsolidaci eh, své struktury, vytvořit správné ty velitelské struktury, boj pro, musí se zaměřit na eh, těch svých šest strategických priorit. Na to mm, také i více se zaměří na školení a výcvik mm, policejních složek. Závěrem Akční plán je velice důležitý proto, aby Evropská unie využívala své zdroje lepším a koordinovanějším způsobem. Musíme se zaměřit teď na realizaci těchto dobrých nápadů prostřednictvím eh, regionálních Eh, aktivit hm, prostřednictvím toho, že budeme převádět více odpovědnosti na afgánskou, pakistánskou vládu, tím, že budeme posilovat principy právního státu a lidská základní práva. Evropa je důležitým partnerem, ale v regionu působí další partneři a samozřejmě musíme eh, i spolupracovat s nimi. My zde teď se eh, těšíme na londýnskou konferenci, kde prezident Karzaj předloží své plány a poté ještě zvýšíme naši podporu. Podpora EU je dlouhodobého charakteru, je udržitelná a to je signál, který musíme vyslat celému regionu. Ono to bude trvat určitou dobu, musíme být realisté. Před námi stojí ještě hodně práce. A to je právě proč Evropská unie musí e, přijmout dlouhodobé závazky a e, musí se zaměřit i na e, osudy těch slabých žen a dětí. Děkuji, paní Eštonová, prosím. Uh, Děkuji, pane předsedo. Navážu na některé klíčové body, které byly zmíněny poslanci a poslankyněmi. Souhlasím s předsednictvím, otázka drog je významná, ale je třeba reagovat globálně. A dostáváme se k rozvoji venkova a také k sociálním otázkům a právnímu státu. Je velmi důležité to řešit ze všech příslušných pohledů. Souhlasím s poslanci, kteří tvrdili, že civilní otázky jsou důležité a my jsme udělali velký pokrok. Vím, že někteří tím byli znepokojeni. Jeden z příkladů je, že v roce 2002 jsme měli zdravotnictví poskytováno 7% populace, teď je to 75%. A další příklad ukazuje co děláme a jak je to efektivní v terénu. A souhlasím s tím, že vzdělání a školství je klíčové, pokud je o podporu dětí a samozřejmě také v oblasti vzdělávání dospělých. Prostředky jsou skutečně dobře řízeny skrze Světovou banku a OSN a poslanci dostávají situační zprávu, tu poslední mám z července 2009 a mohu vám ji předat. Je tu jasně uvedeno, kam směřují naše prostředky, na co jsou vynaloženy a co tím chceme dokázat. Je pravda, že musíme být efektivnější, je tu vždy proto prostor, ale jedna z výzev pro mou funkci je zajistit, aby to, co se děje v terénu, bylo efektivnější, konzistentnější a řada kolegů zmínila že je třeba naplnit eh, závazky týkající se AUPOLu. Musíme spolupracovat s NATEM, já jsem již měla setkání s generálním témníkem NATO eh, a také s generálem Kristlem, s Richardem Holbrookem a s eh, ministrní Clintonovou a snažíme se o dialog s klíčovými partnery v terénu. A samozřejmě to, co zaznělo o regionálních aspektech je nesmírně důležité. Přejeme si, aby tato část akčního plánu se opírala o regionální spolupráci a aby zde probíhala konkrétní práce, zejména pokud jde o obchodní spolupráci, ale naprosto souhlasím, že musíme dělat ještě více. Londýnská konference je dalším významným milníkem 28. ledna v Londýně otázky veřejné zprávy, otázky vojenské otázky, sociální, regionální rozvoj, to vše jsou důležité problémy. Konečně, pane předsedo, otázky, o kterých samozřejmě hovořil, prostě zdravotnictví, školství, ekonomický rozvoj, spravedlnost a vnitřní věci. A lidská práva, to jsou věci, kde mám velké zkušenosti. Děkuji, tím uzavírám rozpravu na toto téma. A další bod programu je prohlášení Rady a komise o Bělorusku. A první řečník zde je paní Cecilia Malström za radu. Prosím, máte slovo, paní ministrině.